kromě eh, toho na to navážeme při naší práci na dalších úpravách obchodního práva. Děkuji. Thank you very much, madam Děkuji. Ura 30-kor. Következő. Takže to je konec naší debaty a hlasovat se bude zítra ve 12.30. A dostáváme se k poslednímu bodu na našem jednání a tím je eh, zpráva Lucio Berlinguera o boloňském procesu a zpravodaj má pět minut. Prezidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Cílem této zprávy je zahájit iniciativu, která se týká boloňského procesu. A máme na paměti velice důležitý cíl. Tento cíl je, že diplomy, které jsou uděleny na evropských univerzitách, by měly mít všeobecně uznávanou hodnotu. Pokud eh, bude diplom udělené na univerzitě členského státu, tak by tento diplom měl být eh, uznán všemi jinými evropskými univerzitami. To je hlavní cíl. Je chybné eh, vidět úlohu univerzit pouze v rámci území daného členského státu. Univerzita je místem studia a to z mezinárodního hlediska, protože Eh, věda a výzkum mají také mezinárodní rozměr. A musíme uvolnit také celý trh a profese odborníkům a musíme odstranit veškeré překážky pracovní mobilitě, které v Evropské unii v tuto chvíli existují. To je eh, zcela zásadní podmínka, která má ekonomickou hodnotu a je to také reakce na požadavky mladých lidí. Takže neseme odpovědnost, aby tyto změny proběhly. Členské státy by měly provést studie, ale zcela jistě uznávání eh, diplomu ze zahraničí není vnitrostátní povinnost, je to povinnost Evropské unie. Musíme vytvořit patřičnou politiku, musíme vytvořit patřičné stimuly. Článek Lisabonské smlouvy 149 hovoří o pravomoci Evropské unie, co se týče uznávání diplomů a vysokoškolského vzdělávání. Musíme zajistit eh, vysokou kvalitu evropského univerzitního vzdělávání. A tato zpráva právě poukazuje na skutečnost, že pravomoci musí být eh, uděleny nad rámec členských států, musí být eh, uděleny Evropské unii. Ministři školství budou mít schůzku v Bukurešti a tam se bude hovořit eh, o pravomocích Evropské unie v tomto ohledu. Naše zpráva nabízí celou řadu opatření. Postupný proces, jak dosáhnout těchto cílů. Musíme prosazovat tyto jednotlivé kroky, které zajistí evropskou dimenzi univerzitního vzdělávání. Musíme vytvářet eh, osnovy, musíme zajišťovat také patřičné výsledky a musíme monitorovat eh, výstupy vzdělávání. Hodnocení kvality, to znamená, jaká výuka probíhá na vysokých školách, je důležitou podmínkou pro vybudování důvěry mezi jednotlivými institucemi. Musí dojít ke vzájemnému uznávání, musí se tyto postupy vzájemně automatizovat, musíme zajistit validnost diplomů v rámci celé Evropské unie. Musíme také odstranit sociální překážky, které v této oblasti panují. Především jim čelí mladí lidé, kteří se vzdělávají na slabších univerzitách, což je zhoršeno ještě dalšími rozpočtovými škrty v oblasti vzdělávání. Musíme se zaměřit také na celoživotní vzdělávání, musíme vytvořit eh, oblast eh, vysokoškolského vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání. Potřebujeme eh, další nástroje. Před 900 lety Emerio přišel s myšlenkou, že bychom měli zajistit sjednocení evropské kultury Alma Mater a v podstatě tyto podmínky máme. Máme nadnárodní dimenze a teď tedy žádáme Evropskou unii, aby prosazovala evropské univerzity a evropské univerzit, univerzitní občanství. Děkuji vám. A nyní mám eh, možnost udělit eh, slovo pětím. Paní Zuzana Vitová.

Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Bellingerovi za výbornou zprávu. Uznávání diplomů bohužel v celé řadě zemí je velice dlouhým a drahým postupem. Pokud chceme zlepšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky, pokud chceme snížit nezaměstnanost mládeže a zajistit mobilitu mladých lidí, musíme překonat protekcionismus, který je uplatňován v některých členských státech a brání vzájemné uznávání diplomů. Chtěl bych požádat Evropskou komisi, aby upozornila na celoevropské úrovni na dva problémy. Jednak je to přibližování, vzdělávání eh, v oblasti bakalářského a magisterského studia správního hlediska by mělo dojít eh, ke skutečnému uznávání diplomů jak na úrovni bakalářů, tak eh, magistru a na národní úrovni eh, musíme zabránit protekcionismu. Děkuji, pan Migalsky. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Máme tady malý problém za naši politickou skupinu. Máme zde určité věci, které jsou kvalitní, například vzájemné uznávání kvalifikací. To nás zajímá. Také nás zajímá spolupráce s třetími zeměmi v rámci východního partnerství. To vše je výborné. Takže tyto prvky podporujeme. Nicméně jsou tady určité elementy, které vyvolávají obavy a pan zpravodaj říká, že musíme podporovat ty nejchudší, aby se mohli vzdělávat, aby mohli studovat a zároveň hovoříme o povinném školní docházce, což pochopitelně zvýší náklady. Nesouhlasíme s homogenizací vzdělávacích programů. Děkuji. Děkuji vám, eh, pan Boris. V první řadě bych chtěl poblahopřát našemu kolegovi, panu Berlingerovi, k jeho zprávě. O bolenském procesu se bavíme řadu let. Je tedy dobré, abychom tento proces zhodnotili, abychom konečně zajistili mobilitu našich studentů, protože musíme zajistit otevřené pracovní trhy a je důležité, abychom byli konkurenceschopní z evropského hlediska. Máme tady tisíce různých příkladů. Tisíce polských studentů, kteří se nacházejí na pracovním trhu po celé Evropě právě díky této mobilitě. Takže je to propojení, vzájemné uznávání diplomů, Boloňský proces je tedy velice důležitou příležitostí a musíme zajistit, aby tento proces byl úspěšný. Pochopitelně měli bychom srovnávat, nebo nemůžeme srovnávat všechny univerzity. Máme například eh, hudební školy, nicméně boloňský proces musíme neustále sledovat. Děkuji za slovo, vážený předsedající. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. V Dubnu se v Bukurešti uskuteční ministerská konference pro boloňský proces, která by měla stanovit priority na další tři roky. Připomeňme si, že hlavní cíl boloňského procesu je eh, požadavek, aby každý student Evropské univerzity mohl ukončit studium tak, aby jeho kvalifikace byla uznatelná v celé EU. Tak eh, v tomto případě bychom se měli podívat na to, kolik našich univerzit je schopné poskytnout eh, studentům takovou kvalitu vzdělání, aby jejich diplom byl respektovaný všemi zaměstnavateli v EU. Omezené množství finančních prostředků, které můžeme v tomto těžkém období věnovat na vzdělávání, bychom měli soustředit na opatření, která budou stimulovat rozvoj kvality na těch univerzitách a školách, která, které mají potenciál dosáhnout vysoké evropské kvalitativní úrovně při vzdělávání a udělovat v Evropě uznávané a platné evropské tituly. Děkuji za pozornost. Köszönöm szépen, és most kérem szépen Vasiliu biztos asszony. Děkuji vám. A nyní bych chtěl požádat paní komisařku Vasilio, aby s nás seznámila s míním komise. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych eh, poděkovat eh, zejména panu Berlingerovi zpravodaji za eh, zprávu podanou v pravý čas. Vy jste uzavřel svoji zprávu v okamžiku, kdy se připravujeme na následnou bolonskou konferenci na vyhodnocení tohoto procesu. Tato vzdělávací proces si zaslouží svoji pozornost ministerský proces boloňský eh, je velmi aktuální vzhledem k tomu, eh, jak vysoká je nezaměstnost mládeže v mnohých částech kontinentu. Proto je správné se ptát, jak nám může pomoct boloňský proces nalézat řešení pro krizi. Je to současně příležitost vyhodnotit si pokrok po dekádě reform. Evropská komise vítá tuto zprávu, která zdůrazňuje největší úspěchy, které boloňský proces dosud dosáhl a vytyčuje cestu do budoucna. Je to zásadní příspěvek k zásadní debatě o budoucnosti vyššího vzdělávání v Evropě. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout významného pokroku v implementaci loňského procesu. Eh, téměř dvě třetiny zúčastněných zemí eh, mají eh, více než 90 svých programů v souladu s boloňským procesem. Bylo, byl zlepšen přístup vzdělávání a také Eh, kontrola kvality. Nicméně máme pořád ještě mnoho eh, výzev, třeba systém přenosu kreditů, nebo eh, posuzování výsledků učení nebo transparentní implementace kvalifikačních rámců. To jsou jedny z nejdůležitějších výzev. Z tohoto důvodu eh, musíme uvažovat o zlepšování kvality, stimulaci mobility a zajištění toho, aby naše systémy a kurikula eh, byly více v souladu, v souladu s potřebami pracovního trhu. Dále musíme otevírat přístup tak, aby více studentů eh, ze všech možných prostředí mohli mít eh, prospěch z vysokoškolského vzdělání. Já vás mohu ujistit, že Evropská komise bude nadále se spolupracovat se všemi partnery boloňského procesu, aby bylo dosaženo těchto společných cílů. Děkuji vám. Děkuji vám. Já bych chtěl ještě zdůraznit aktivita, aktivitu komise za dnešní den. Komise se také